Na začátek si vyslechneme prohlášení komise na téma jeden rok existence Evropské občanské iniciativy v praxi, vyhodnocení zkušeností a překonávání překážek. Je to skvělý titul. Paní komisařko, prosím vás o hodnocení. Vážení poslanci, děkuji za tuto příležitost krátce vás seznámit s prvním, ani ne tak vyhodnocením, jako s prvními úvahami po jednom roce občanské iniciativy. Zatím je příliš brzy na to, abychom dospěli k nějakým definitivním závěrům, ale je velice užitečné promluvit si s vámi dnes o tom a zamyslet se nad tím, jak tam jsme. Což nám potom může pomoct do budoucna. A chci poděkovat všem evropským poslancům, kteří se aktivně zapojili do toho, aby byla vůbec iniciativa přijata. Prvních 12 měsíců Evropské občanské iniciativy nebylo bez problémů, ale já se domnívám, že můžeme být hrdí na tento nový nástroj participativní demokracie. V zásadě to bylo úspěšné. Pozitivní trendy prvního roku ukazují, že jsme svědky něčeho, co má potenciál stát se velice populárním a snad i vlivným způsobem, jak by se evropští občané mohli přímo zapojit do práce našich institucí. Občanská iniciativa může být zdrojem optimismu. Občané se chtějí vyjádřit, chtějí se zapojit a je na nás, abychom jim k tomu dali prostředky. A není možné předvídat výsledek žádné občanské iniciativy, jistě to stojí za to. Teď máme v komisi registrovaných několik iniciativ, týkají se plurality médií, veřejných služeb a zboží, vzdělávání, testování na zvířatech, změny klimatu, hlasovacích práv, roamingových poplatků, nejvyšší povolené rychlosti a podobně. A společně to znamená asi 2 miliony prohlášení na podporu. Kromě toho je zřejmé, že tyto skupiny se mobilizují ve všech sférách veřejného mínění a vyvolávají celoevropské debaty na velice důležitá témata. A to samozřejmě také chceme. Nebylo to ovšem bez potíží. Máme dokumentované dětské nemoci a komise ve spolupráci s organizátory a s členskými státy musela pracovat mnohem víc, než jsme předpokládali, aby byl tento nástroj rychle uplatnitelný a úspěšný. Všichni zapojení jsme se museli něčemu naučit. Chci zdůraznit několik věcí, které se komise snaží řešit, pokud je o překážky a také určitá nedorozumění. Když Evropská občanská iniciativa před rokem v dubnu 2012 vstoupila v platnost, málo kdo z organizátorů očekával tolik problémů pokud jde o poskytovatele služeb, kteří by pomáhali s certifikací onlineových systémů sběru podpisů. Komise proto jako dočasné a volitelné řešení nabídla, že tyto systémy bude hostovat na svých systémech v Lucembursku. A to zdarma. Aby vynahradila ztracený čas, komise také řekla, že zohlední platná prohlášení na podporu pozbíraná ještě po uplynutí lhůty, to znamená eh, do listopadu tohoto roku. Jistě si dokážete představit, že tato opatření měla velký vliv na čas a zdroje, které musela věnovat komise. Komise se opravdu snažila poskytnout organizátorům školení, doporučení, pomoc ve všech stádiích celého procesu a musela se také zapojit do dialogu s členskými státy. To už všechno bylo vyřešeno a dá se očekávat, že budoucí organizátoři budou lépe připraveni jak z technického, tak z administrativního hlediska. Nicméně komise zašla mnohem dál, než eh, je striktně nutné podle legislativy, aby tato iniciativa byla úspěšná. Někteří z vás možná řeknou, že spousta této práce by nebyla nutná, kdyby požadavek na eh, prováděcí eh, opatření nebyl tak přísný. To je pravda, ale jedná se o velice důležité citlivé osobní údaje. Bezpečnost a technické požadavky mají chránit ty, kdo dají svůj podpis, ale i organizátory, kteří podpisy sbírají. Samozřejmě nic není vytesáno do kamene. Komise neustále všechno konzultuje s organizátory, s parlamentem, aby se zajistilo, že přípravné úpravy tohoto právního rámce budou vycházet z informovaného základu. Samozřejmě asi největší otázka, kterou musíme vyřešit na základě revize legislativy, je to, jestli si ponecháme současný decentralizovaný systém pro hostování této iniciativy, nebo jestli přejdeme k centralizovanějšímu systému sběru podpisů. Pokud jde o onlineový software pro sběr podpisů, který vyvinula komise, kritici tvrdí, že organizátorům nepomáhá při sběru. A to je pravda, místo předseda Ševkovič řekl, že nástroje, které poskytují, poskytuje komise, mají usnadnit sběr podpisů. A to je vše. A pak je na organizátorech samotných, aby propagovali svou iniciativu účinným způsobem. Komise může i nadále poskytovat technickou pomoc, aby optimalizovala přípravu a využití tohoto postupu. Také se tvrdí, že software Komise pro sběr podpisů není otestovaný. To není pravda. Řádné testování proběhlo pro každou verzi, včetně funkčních testů, zátěžových testů a testů zranitelnosti. Objevily se také obavy, že tento otevřený software by se měl nějak eh, vylepšovat na základě komunitárního přístupu. Něco takového už se děje a komise už také v loňském roce na konci roku zorganizovala určitý seminář a vybízíme také ostatní externí účastníky k účasti. Zatím zájem vyjádřili pouze dva externí vývojáři. Samozřejmě jsme v přímém kontaktu i s občany. A nejpádnější kritika, kterou slyšíme, spočívá v tom, že občané zjistili, že nejsou schopni podpořit iniciativu a proto je jim odpíráno toto právo podle smlouvy. A to nesouvisí se softwarem anebo s platformou komise, kterou komise poskytuje. Jde o právní rámec. Legislativní návrh komise umožňoval všem občanům uplatňovat své právo bez ohledu na to, kde bydlí, Nicméně nařízení, která, která, které přijal parlament a rada, eh, zavedlo nejrůznější požadavky v členských státech. A to třeba znamená, že britští nebo irští občané v Evropské unii, pokud nejsou v zemi svého původu, nebudou schopni podpořit Evropskou občanskou iniciativu v závislosti na požadavky země, kde bydlí. Komise souhlasí s tím, že to není přijatelné a neustále vybízí členské státy, aby v co největší míře omezili požadavky na data. To jsou všechno důležité věci, které musíme zvážit, ale nemělo by to zastínit to, co se nám podařilo v posledním roce a také to veškeré úsilí na straně nás všech, abychom zajistili, že iniciativa bude úspěšná. Na závěr bych ráda poděkovala členským státům a samozřejmě i této sněmovně, tomuto parlamentu, který se hrál významnou roli už od samého počátku aby zajistil, že to bude úspěšné. Komise uznává, že když mluvíte o obavách v souvislosti s fungováním iniciativy, je to proto, že sdílíme stejný cíl. Chceme se lépe napojit na evropské občany a chceme povzbudit jejich účast v politickém životě Evropské unie. Evropská občanská iniciativa je důležitým doplňkem tradičních struktur reprezentativní demokracie a je to také alternativa, pokud se občané chtějí zapojit do evropských záležitostí přímo s institucemi. Mnohokrát děkuji za tuto rozpravu a já doufám, že některé z těchto věcí se nám tím vyjasnily. Děkujeme, vážená paní komisařko. A nyní to budou jednotlivé politické skupiny. Paní Gabriel za EPP je první. Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. V roce 2013 to je v podstatě již dvouleté výročí zahájení této iniciativy eh, a zároveň iniciativy, která se týká této konkrétní občanské iniciativy. To je sice dobré, ovšem nesmíme zapomínat, že nás čeká ještě hodně práce. Participativní demokracie, to je záležitost, která je nesmírně aktuální, především s ohledem na to, že nás čekají volby v příštím roce. Je to signál, který jasně vysíláme našim občanům, kde je to signál, ve kterém zdůrazňujeme naše principy, zdůrazňujeme to, že chceme být čím dál tím blíže našim občanům. Naše instituce je nesmírně užitečná pro naše občany, ovšem pouze pokud budeme schopni spolupracovat, tak aby tato iniciativa mohla dosáhnout svých cílů, aby tato iniciativa byla transparentní, aby byla úspěšná. To nám samozřejmě leží na srdci. Je zde mnoho pozitivních aspektů. Je to první iniciativa nadnárodního charakteru na evropské úrovni. Je to iniciativa, která by mohla napravit některé nevydařené iniciativy, opravit určité chyby. Když to srovnáme například s eh, různými anketami a podobně, nebo to, co zasíláme jiným orgánům, toto, tato iniciativa, občanská iniciativa, je nesmírně pozitivní. V referendu například tam očekáváme pouze odpověď ano či ne. Ovšem toto je skutečná občanská iniciativa, prostřednictvím které mohou naši občané se obrátit na naše instituce a mohou pozitivním způsobem reagovat na nevydařené iniciativy. Z naší strany mohou opravit určité nedostatky. Jde opravdu o velice realistický nástroj. Bohužel ovšem zde čelíme mnoha překážkám. Na naše občany bychom měli lépe vzdělávat v této oblasti, měli bychom zvyšovat povědomí mezi našimi občany, tak aby naše občany opravdu mohli využívat tohoto nástroje. Jakým způsobem bychom mohli naše občany lépe informovat, vést rozsáhlejší kampaně, společenské kampaně, ve kterých by se mohli vyjádřit naši občany a které by si mohli vzít za své. Je nesmírně důležité, abychom tomu důvěřovali i my, abychom věřili v tento proces, abychom ho monitorovali, abychom ho podporovali. Musíme se snažit nalézt určitou rovnováhu mezi očekáváním našich občanů a na druhé straně legislativou, která by mohla být na konci tohoto procesu přijata. Samozřejmě, že se do toho, do mm, této iniciativy zapojilo mnoho lidí, mnoho zpravodajů předložilo různé pozměňovací návrhy, výbory se tomu věnovaly. Některé etapy samozřejmě ale byly trošku obtížnější, i pokud jde o implementaci. Samozřejmě celý tento postup ještě měl být dokonalý. Jistě Evropská komise je na naší straně, protože Víme, že se snaží přijmout i určitá ad hoc opatření. Ovšem, my bychom se chtěli zaměřit i na technické aspekty, které jsou spojeny se softwarem, jež využíváme pro sbírání podpisu, který se využívá v rámci této iniciativy. Některé iniciativy mm, prostě řekněme 12 měsíců nestačí pro sbírání podpisu a právě proto bychom chtěli, aby Evropská komise zajistila rovné podmínky, rovný přístup všem Eh, pro všechny tyto občanské iniciativy. Máme zde různé občanské iniciativy, které musí odpovídat eh, konkrétním dimenzím, konkrétním podmínkám, tak abychom mohli dosáhnout na konci nějakého legislativního aktu. My v Evropském parlamentu můžeme být velice nápomocní našim občanům, můžeme organizovat různá slyšení. Ovšem zároveň je důležité, abychom s našimi občany spolupracovali, abychom jim pomáhali v tomto procesu, aby, aby skutečně tato iniciativa byla úspěšná, protože je to iniciativa, která je zde pro naše občany. Děkuji Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, dobrý den, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že jednou z takových nejdůležitějších inovačních uh, novinek Lisabonské smlouvy je právě tato možnost občanské iniciativy, této občanské legislativní iniciativy na základě práce, kterou předložil Evropský parlament a Evropská komise, to znamená přijetí nařízení pro tuto iniciativu. Podle mého názoru to bylo dostatečně úspěšné, dostatečně rychlé a i zároveň velice pozitivní, především s ohledem na práva našich občanů. Ne, nebyl zde žádný odpor ani na straně Evropského parlamentu, jakožto demokratického dohlížecího orgánu, pokud jde o tento příklad participativní demokracie. Myslíme si, že je to opravdu velice bohatý a pozitivní příklad pro naše občany a realizaci jejich práv. My ovšem eh, víme, že nemůžeme čekat na rok 2015, již nyní, rok po zahájení této občanské iniciativy je důležité, abychom jednali. Víme, že bylo předloženo několik návrhů, že bylo předloženo 30 eh, takových návrhů, 14 eh, již bylo, eh, bylo úspěšných, ovšem je zde mnoho návrhů, které nebyly úspěšné. Samozřejmě, že víme, že mnoho záležitostí je důležité pro naše občany, každodenní život, kvalitu života, životní prostředí, vzdělávání. Tyto iniciativy se týkají výzkumu, Mm, práv našich občanů, občanských práv. Čili skutečně nás opravdu těší, že mm, to nezneužili některé eh, lobby nebo tržní mechanismy. To nás nesmírně těší. Ovšem, jak se již zmínili tržičnici, vidíme zde mnoho logistických, technických problémů. A proto bych byl velice ráda, aby Evropská komise požádala radu, aby naopak rovněž tlačila na členské státy, aby trvala na těchto bodech, aby uznala například i občany z jiných členských států. V některých případech bohužel tomu tak není. Vážená paní předsedkyně, v současném období období euroskeptického přístupu si myslím, že je velice důležité, aby naši občané měli možnost této přímé účasti na legislativním procesu. Děkujeme, říká paní předsedající paní Elwood. Tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Podle Lisabonské smlouvy měla být tato iniciativa skvělým způsobem, jak eh, zaplnit mezeru, určitý demokratický deficit a vytvořit Evropu občanů. Nicméně eh, přes všechny vady je zjevné, že tento projekt umožňuje občanům zapojit se a musíme zjistit, v čem spočívají problémy. Třeba v jednom průzkumu se zjistilo, výzkumu irské veřejnosti, že 86% lidí nikdy neslyšelo o této iniciativě, ale 70% lidí by zvážilo její využití. Občanská iniciativa a tento nástroj, který má řešit demokratický deficit mezi občany a politiky, aby se občané zapojili do projektu Evropské unie, trpí nedostatkem komunikace a malým povědomím mezi občany o tom po legislativním procesu v rámci tvorby politiky. To, že 70 občanů by zvážilo využití iniciativy, ukazuje, že lidé mají chuť pustit se do politiky, že mají zájem o aktivní občanství. Občané se chtějí zapojit, občané chtějí přispět a občané chtějí, aby jejich hlas byl slyšet. To, že iniciativy byly obdrženy, například u vodohospodářství, maximálně eh, povolených vlastí a tak dále, jsou také dalším dokladem toho, že občané chtějí být motorem evropské politiky a chtějí se zapojit. Pokud je o další angažovanost, pokud je o rozšiřování, prohlubování Evropské unie, musíme se víc snažit zapojit smysluplným způsobem občany. Musíme zajistit, že budeme budovat Evropskou unii pro občany a spolu s občany. Jeden z hlavních kritických hlasů na adresu EU je ten, že nekomunikuje s občany a dále, že legislativa vždy postupuje se zhora dolů. S touto iniciativou pokud bude implementována účinněji s větší angažovaností, budeme mít určitý nástroj, jak občany zapojit. Nicméně tuto příležitost jsme promeškali, protože je to všechno těžkopádné a příliš byrokratické. Kritéria pro registraci, administrativní kritéria jsou velice problematická. Lidé si hodně stěžují na spoustu věcí i na přípustnost. Lidé by neměli ztrácet čas Informace a zapojení by mělo být hned od počátku. Je jasné, že problém s onlineovým sběrem eh, podpisů se musí řešit praktickým způsobem, aby tato iniciativa byla přístupná pro všechny občany. Já souhlasím s tím, že bychom měli mít jedno kontaktní místo pro organizátory, aby lidé nemuseli zjišťovat, jaké informace platí v 27 státech. Musíme zajistit, že k občanům budeme přistupovat stejně bez ohledu na státní příslušnost nebo bydliště. Tato iniciativa má skutečný potenciál. My musíme zajistit, že poskytneme podpůrné struktury, aby se realizovala. Je to jedna z hlavní, jeden z hlavních bodů Lisabonské smlouvy. Máme povinnost a odpovědnost vůči občanům a vůči demokracii, abychom zajistili, že to bude fungovat pro občany a nestane se to dalším podivným opatřením Unie. A dále, paní předsedkyně, mám přímou otázku na komisi. Proč nemůžeme mít občanskou iniciativu k jednomu sídlu parlamentu? Já vím, že navržena byla, ale nebyla připuštěna. Byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřila. Děkuji. Vážený pane úvodem, přijímáte modrou kartu od pana McMillena? A zdá se, že, no, nevím, nevím, jak to tam vypadá, takže prosím, máte slovo. Velice krátce já se chci zeptat pana Elvorda, jestli souhlasí, že politování hodné, že při vyjednávání o iniciativě členské státy trvaly na tom, že ta konstrukce musí vyloučit možnost iniciativy k sídlu institucí. Jistě bychom měli paní Malstromové poblahopřát a také poslancům Evropského parlamentu, kteří zorganizovali petici k jednomu sídlu v Bruselu. Zatím máme 1,7 milionu podpisů a petiční výbor na to teď bude reagovat. Díky paní Macony a panu Šulcovi, kteří se do toho vložili. Pane Evalde, ano, děkuji. Ano, myslím, že pan Macmillan Scott to řekl všechno a mě velice překvapuje, že nemáme tuto možnost a chci, aby toto téma řešila paní komisařka ve své odpovědi. Děkuji. Pan Efner má slovo na čtyři minuty. Vážení kolegové, dámy a pánové, Evropská občanská iniciativa je mm, velkou nabídkou na občanům Evropy. Řekli jsme, tato Evropa není Evropou institucí, vlád, ale především Evropou občanů. Je to naše Evropa, jejich Evropa, takže prosím vstupněte, vstoupte do toho, podávejte návrhy, Eh, řekněte, co vás trápí. To byla tedy ta velká prozba evropské, za tou evropskou občanskou iniciativu a, a já jsem hrdý na to, že se to podařilo a chci pogratulovat všem, kterým se, kteří se toho účastnili. Také chci připomenout, že tento nástroj eh, eh, se vzešel z původní občanské iniciativy samotné. Byla to mm, Democracy International, Eurotopia, eh, Demokraci Německu, vši, kteří tyto iniciativy vlastně navrhli, tento instrument. Byli to angažovaní člené eh, ústavního kon, mm, konventu, kteří na tom pracovali. Parlament Komise a rada společně vypracovaly nařízení, které bylo kompromisem. Na to si všichni vzpomínáte, na tu dlouhou debatu. A dnes musíme říct, že tento velký příslip občanům se e, splnil jenom částečně. A jde na nás, zda se nám podaří splnit ho úplně, nebo zda to bude jenom tak napůl splněný slib. Je jasné, že když se vytváří nové instrumenty, tak je, tato iniciativa je takové první pokus, mm, jako když se dítě učí chodit. A v tuto chvíli eh, je nutné říct, že ještě neumí běhat, že je tam spousta eh, problémů, spousta eh, klacků, které má pod nohama. A první z nich je že většina občanů ani neví, že tento nástroj existuje. Já jsem před vstupem v platnost panu předsedovi Šulcovi, Barosovi a Van Rompuy dal návrh, aby společně s občany mm, vystoupili a řekli, teď začíná nová éra, my chceme vaše návrhy, vaše myšlenky. Nechceme být pouze Evropou, která rozhoduje ze zhora dolů. My chceme mm, naslouchat občanům. Takže dávejte nám návrhy, využívejte to. E, na to ještě není pozdě. Máme rok občanů Evropy a bylo by smysluplné, kdyby komise využila tyto možnosti a ty tři instituce, Rada, Komise, Parlament, e, vystoupily před občany a mm, dělali reklamu tomuto nástroji, řekli jim, občané, milí občané, my vás potřebujeme, abychom mohli budovat Evropu. Potřebujeme vaše návrhy, Účastněte se toho, prosím. Eh, komise eh, vydává velké množství eh, reklamy, volební plakáty, zpravodajství v médiích, to si všimnete. Ehm, a o tuto, za tuto, tato iniciativa se ale propagovat musí. Je tady mnoho technických problémů. Online software nikdy nebyl eh, předtím testován, měsíce nefungoval, nebylo možné sbírat podpisy a mm, ztratili jsme čas. Teď to funguje jenom částečně pro, časově omezeně pro určité iniciativy. To nejde. Potřebujeme jednotné řešení, jednotnou evropskou platformu, na které všechny iniciativy mohou být založeny. Všichni aby to všichni mohli sledovat, jednu platformu, která nebude nákladná eh, pro občany, aby to mohli využívat. Eh, jsou velké problémy s tím softwarem. To není v tom softwaru, ale v té složitosti toho nařízení samotného a um, požadavkům, které to klade na členské státy, certifikace a tak dále. Proč nejsme schopni to sjednotit? Uh, Eh, tak, aby ve všech zemích se sbírali podpisy jménem a s adresou. Dělali mohli bychom to zreformovat dříve než za tři, let, eh, za tři roky. Parlament je otevřený. Děkuji, pane Efner. Pan Vlasák má slovo, ale ten tady není, takže slovo dostane pan Batten. Jedna minuta třicet. Děkuji. Toto je jenom takové PR cvičení, aby eh, se eh, nedemokratická Evropská unie vypadala demokraticky. Nejlepší definici demokracie řekl Abraham Lincoln, který řekl, že to je vláda lidu pro lidi lidem. Neexistuje evropský národ, není politická identita, se kterou by se mohli identifikovat, a že nemůže fungovat skutečný e- demokratický systém v celé Evropské unii. Jediná demokracie, která dává smysl, je demokracie národních států, kde se lidé identifikují společně, jako jedn, vytvářejí jednotnou identitu. Demokracie v Evropské unii mají různé formy, různé struktury. Aby země mohla být demokratická, tak mus, země tak musí však splňovat jednu charakteristiku a to je schopnost nejen volit vládu, ale také vládu eh, nahradit jinou vládou. To je samozřejmě věc, která nelze v Evropské unii. Lidé nevybírají komisi, což je efektivně vláda v Evropské unii a nemohou je propustit, nemohou je odstranit. Takže eh, Žádná země, která je členem Evropské unie, nemůže tvrdit, že je funkční demokracií. Demokracie se ničí. Eh, vlády v západním světě, především v Evropské unii, od svých vlastních eh, občanů vzdalují a vnucují jim politiky, které nechtějí jako nekontrolovaná imigrace, idiotická, idiotickou ekologickou eh, i legislativu, která ničí jejich ekonomiky. Jediná iniciativa, která dává smysl, je iniciativa na opuštění EU. Britové mají možnost mm, to udělat a dělají to, že, protože volí UK Independence Party stále víc. Děkujeme. Na 1,5 minuty pan Scholz. Děkuji. Já jsem podepsal ehm, interpelaci a ehm, ty otázky se, jsou eh, korektní, což ukazuje i dnešní debata. I když je ehm, přeskum občanské iniciativy formálně ještě není, ale musí se říct, jaká bude hlavní téma té revize um, ten nástroj sám o sobě musí být flexibilnější. Ten uh, instrument se jmenuje občanská iniciativa a nebyl tak uh, míněn. Um, mm, takto ale eh, naše společnost nefunguje. My musíme vlastní, rozvíjet vlastní přístupy směrem k inkluzi, participaci a tak dále. My i my jako Evropský parlament, naši kolegové, musíme k tomu přispět. Uh, proč by pro nás nemělo být možné tu občanskou iniciativu spojit úzce s naší vlastní práci? Úspěšné iniciativy mají možnost um, slyšení v Evropském parlamentu a já bych si přál, aby neúspěšné iniciativy byly mm, vnímány jako petice. E, nástroj peticí se využívá. Proč ne k tomu? Občanská iniciativa je Eh, je byrokratickým nástrojem, to se ukázalo v debatě a to musí skončit. Konkrétní příklad. Nyní probíhá iniciativa Right to Vote. Její iniciativa eh, Right to Water. Eh, týká se to privatizace vod a bylo zbráno velký počet pod, podpisů. Jediná země, kde ještě nebylo dosaženo kvóra, je Itálie. Ale již tam bylo uh, sebráno velký, také se sbíral velký počet podpisů. Možná uh, toto by se mělo využít k tomu, aby mohla být ta iniciativa lépe zorganizována. San Molzer má slovo. Paní předsedkyně, um, tato iniciativa vstoupila v platnost více než před rokem a evropským občanům má dávat možnost se účastnit eh, politického rozhodování. Současně by měl demonstrovat transparentnosti. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že toho ve skutečnosti dosaženo nebylo. Mnohí iniciátoři si stěží na byrokratické problémy, příliš velké náklady. Například Eh, eh, mluvčí eh, jedné rakouské iniciativy řekl, že se vyjádřil rok po zahájení iniciativy proti jaderné energetice a ta iniciativa byla zastavena. Ze strany komise jsou vytvářeny byrokratické, technické a nákladné překážky. To píše tedy tento mluvčí ne, proč eh, původní cíl občanské iniciativy, totiž vysoká participace občanů, tak není zajištěna. Já už jsem eh, řekl, že je nebezpečné občanům sugerovat eh, možnost spolurozhodování, když pak ve skutečnosti to neexistuje z toho vzniká skepse vůči EU a aby měla iniciativa větší um, kredibilitu, tak um, by, pokud, by ty, inici, pokud ty iniciativy nemají uh, za následek okamžité jednání ze strany komise. Děkuji, pan Becker, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové. Evropská občanská iniciativa je mm, příležitost k gratulaci především občanům, kteří v celé Evropě se mm, vyslovili pro tento nástroj mm, evropské demokracie. 14 iniciativ bylo založeno, čtyři z nich eh, s naší účastní. Gratulujete také příslušným eh, místům komise které nejenom stály na počátku tohoto projektu, ale také ho, tento nástroj aktivně podpořili, když eh, navrhli tedy, že te, eh, sběr, ten software bude běhat na jejich vlastním serveru. Eh, také existuje ovšem kritická bilance dosavadní a tam se hovoří o možných zlepšeních a změnách. Hlavní problém tohoto mladého nástroje je samozřejmě nedostatečná známost. A já, to je úkol pro nás všechny, nejenom na komisi, a také evropské eh, členské státy mm, nemuseli eh, se toho měli účastnit Toto sbírání eh, online podpisů, o tom se hovořilo, jsou byrokratické i technické překážky. Myslím, že jedna myšlenka, která stojí za to, je nabídka hotového schváleného softwaru, který by byl poskytn iniciátorům. Mm, včerejška jsem dosáhl dal pět e-mailů, paní komisařko, Mm, to také víte, ehm, občanské skupiny 12 měsíců žádali sběr podpisů v době registrace. Myslím si, že tento, toto je férový návrh, protože by to umožnilo 12 měsíců práce. A já myslím, že Eh, ten 12-měsíční countdown by měl začít až po eh, začátku projektu certifikace. Dovolte ještě, abych otevřel jedno téma, které mě osobně eh, velice tedy zasahuje a to je že v tom prvním roce této iniciativy, tato iniciativa je legitimní, určité může tedy mm, určité otázky otevírat. Já jsem tu iniciativu, která jako první překročila 1 eh, milion podpisů na téma voda. Téma voda. A není to náhodou, eh, že některé populistické síly to zneužívají pro své kampaně. Hovoří se o nucené privatizaci vody, které plánuje EU, to se ukázalo jako falešné, jenom eh, v rámci této kampaně eh, je nutné konstatovat, že hlavní iniciátoři této iniciativy to byly z velké části ehm, odborová hnutí, ehm, ti jistě nebyli míněni jako adresát um, této iniciativy s odbory máme e, institucionální vazby, nikoli v rámci občanské iniciativy a skupiny občanů. Myslím, že je fér, když evropské odbory se si toto, e, se z tohoto v budoucnosti stáhnou a jiné etablované politické instituce nebudou využívat tento eh, nástroj přímé demokracie v žádné zemi. Já nechci žít v žádné zemi ani v Evropě bez odborů, to musí být jasně řečeno, ale práva občanů eh, nelze z nich tedy dělat institucionální práva my eh, v komisi a parlamentu jsme hrdí na občanskou iniciativu, ale musíme jednotně pracovat, rozhodně pracovat na jejím zlepšování, a, e, aby byla do, dokonalejší. Děkuji, paní Gurmaj, dvě minuty. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní místopředsedkyně, paní komisařko, kolegové. Já jsem spolu s pravodajkou k tomuto velice důležitému nástroji a proto mám samozřejmě velkou radost, že o tom teď tady můžeme mluvit. Tato iniciativa je revolučním nástrojem, nástrojem participativní demokracie, který umožňuje občanům, aby byli vyslyšeni v době, kdy to potřebují nejvíc. Počet zatím předložených iniciativ a to, že reprezentují nové myšlenky, eh, mě vede k optimismu. Já myslím, že evropští občané konečně vidí, že má určitou přidanou hodnotu. Nicméně tento pozitivní vývoj by neměl skrývat technické problémy, před kterými stojí organizátoři. A také zbývající výzvy. Samozřejmě, když jsme připravovali nařízení, věděli jsme, že vstupujeme do nových vod, protože takovýto nástroj nikdy v tak velkém měřítku nebyl. Problém s onlineovým sběrem, především pokud je o onlineové servery, byl částečně vyřešen za pomoci komise. Musíme však najít udržitelné řešení a to též platí pro správnou rovnováhu mezi ochranou údajů a přívětivostí pro uživatele. Já vím, že někteří lidé žádají revizi nařízení, ale já si myslím, že na to je příliš brzy. Potřebujeme úplné hodnocení, než se do takového procesu pustíme. Já vítám dosavadní snahy komise, například rozhodnutí prodloužit 12-měsíční lhůtu pro sběr podpisů pro první iniciativy, které stály před největšími technickými problémy. A chci zdůraznit význam rovného zacházení. Můžeme toho udělat ještě hodně do revize v roce 2015, můžeme posílit dialog s organizátory a s občanskou společností a můžeme zohlednit jejich zkušenosti aby byl onlineový sběr přístupnější a můžeme také zahájit diskuzi o centralizovaném procesu. Kromě toho musíme využít co nejvíc to, co už se vložilo z hlediska nákladů. Příliš mnoho občanů stále ještě neví o této iniciativě a to je nepřijatelné. Potřebujeme lepší spolupráci mezi evropskými institucemi a informačními kancelářemi, ale také větší spolupráci ze strany členských států. Já jsem například byla zklamaná, když jsem viděla, že jeden členský stát blokuje rozhodnutí prodloužit eh, lhůtu pro sběr podpisů, měli bychom se společně snažit o to, aby to byl demokratický úspěch, jakým by být měl. I z hlediska rovného zacházení. Děkuji. Jestli dovolíte, eh, já bych se nyní ráda obrátila na naše občany, kteří mezi námi sedí a kteří by mohli využít této příležitosti, aby věnovali velikou pozornost této analýze a doufám, že budou poté schopnější lépe využívat. Samozřejmě doufám, že pak se ještě budu moci o tom zmínit, když tam budeme mít další skupinu návštěvníků. A nyní pan Rinaldi má dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážná Cecílie. Mluvíme o jednom z mála nástrojů, které mají k dispozici občané v přímém vztahu mezi občany a evropskými institucemi. A to nejenom v roce evropských občanů, ale v době, kdy důvěra k Evropě je na historické minimu. Uvádí to Eurostat, ukazují to naše každodenní zkušenosti. Může to vidět každý, když se setká s občany. Iniciativa je skutečnou zbraní, když se využije dobře, může být výjimečná. Je to jedna z prvních iniciativ, protože máme také směrnici o pluralismu informací. Evropský parlament to schválil, proběhlo historické hlasování. Já na to nikdy nezapomenu, obrovská většina byla pro. Ale bylo by dobře, kdybychom evropským občanům díky této iniciativě dali možnost realizovat se, Zatím však není vyřešený sběr podpisů a k tomu potřebujeme nějaké řešení. Aby pluralismus a svoboda skutečně mohly existovat. Co teď vlastně děláme, abychom pomohli této občanské iniciativě? Toto je výborná rozprava, protože probíhá rok od spuštění této iniciativy. A už zřejmě potřebujeme revizi, už toho bylo řečeno hodně. Potřebujeme software, který bude otevřený a který často představuje problém při využití. Ten software se eh, nepoužívá zrovna nejlépe, takže bychom měli zasáhnout. A říkám to na základě vlastní zkušenosti. Samozřejmě máme ještě dodatečné náklady, které by se i tímto způsobem daly vyřešit. Jsou tady také otázky právní, technické povahy, které musí občané řešit. A také ty další překážky, se kterými už na komisi seznámili. Ale to, co jsme my všichni udělali pro to, abychom rozšiřovali tuto informaci mezi občany, a totiž, že ten nástroj není k dispozici, to musí pokračovat. Musíme usilovat o to, aby byrokracie a technické otázky neomezili jeden z významných nástrojů, který uvedla v platnost Lisabonská slovaní paní Auken. Děkujeme, paní Oken má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já pracuji i ve výboru pro petice a to znamená, že skutečně jsem informovaná o tom, jakým způsobem by mohli naši občané přispět v tomto ohledu. Ovšem důležitý je tento přímý přístup a nyní reaguje na otázku kolegu. Samozřejmě nesmí to být nástroj, který by byl frustrujícím nástrojem. Měli bychom mít možnost prodiskutovat myšlenky, nápady, jakým způsobem to udělat, lepším způsobem. Měli bychom zde mít možnost e, i centralizovaného přístupu i zde u nás v Evropském parlamentu. Například u nás e, výbor pro petice by mohl být takovým obecnějším výborem, který by umožnil, řekněme, aby se naši občané mohli představit v našem výboru, aby mohli organizovat různá, cvi- různá slyšení, tak aby jsme skutečně poukázali na to, že nám na tom záleží, že to bereme vážně, že nám to leží na srdci. Naši občané by mohli mít veliký vliv, ovšem nemůžeme jim říct, že budou být nějaké rozhodovací, rozhodovací možnosti, jinak by to byla opravdu katastrofa. Děkujeme a nyní paní De Martine, máte slovo na dvě minuty. Vážená paní předsedající, já jsem novou poslankyní a proto bych ráda poděkovala za tuto příležitost um, vyslovit se této rozpravě a nyní dovolte, abych pokračovala ve dalštině. Vážená paní předsedkyně, tato Evropská občanská iniciativa je podle mého názoru nesmírně důležitá v tomto období nedůvěry v Evropu. Ovšem bohužel jsou zde určité problémy, technické problémy, byrokratické problémy. Paní komisařka se o tom zmínila i předřečníci. Konkrétně u nás v Itálii, ta iniciativa práva na vodu. V průběhu devíti měsíců jsme byli schopni eh, získat 25 tisíc podpisů, eh, to znamená v podstatě polovinu potřebných podpisů, ovšem u stejného tématu v národním referendu v roce 2011, to znamená v předchozím roce, jsme získali přes milion podpisů. Tento obrovský rozdíl výsledku mezi iniciativou eh, jednoho konkrétního státu a Evropskou občanskou iniciativou podle mého názoru znamená a poukazuje především na problémy spojené s eh, informováním, s administrativou, s byrokracií. Vím, že to měla být iniciativa, která by měla zjednodušit toto právo iniciativa, no to zní trošku zamotaně, ovšem jako nějaká slovní hříčka, ovšem když se podíváme na celou záležitost konkrétně můžeme říct, že i v byrokratických postupech, když dva dělají to tež, tak to nemusí být vždycky to tež. Děkujeme, vážené paní De Martiny, a nyní pan na náslava. Przewodnicząca, w październiku ubiegłego roku wspólnie z kolegami z ośmiu państw moja partia Solidarna Polska oraz grupa IFD e rozpoczęła zbierać... Naše strana Solidarita w Polsku začala zbierać podpisy v rámci projektu Evropské iniciativy občanů otázce energeticko-klimatického balíčku s názvem Zastavte tento balíček. Naši kampaň podpořili tisíce občanů z různých zemí. A je třeba vidět, že to, co se týká této iniciativy, neboli účast byla velice vysoká, nicméně objevily se určité problémy se zprávou, s fungováním Projevilo se to při fungování internetové stránky, při sběru podpisů online. Komisi se to nepodařilo vyřešit. Nepodařilo se najít řešení, které by skutečně fungovalo. Kdyby se osobně neangažovali pracovníci komise, bylo by to pro občany nesmírně krkolomné. Takže to vlastně neslouží občanům. Technologie administrativa, obsluha jsou velice složité, různé požadavky, které se týkají poskytování údajů a podobně. To všechno protahuje certifikaci a registraci. Trvá to celé hodiny místo minuty. Také nejsou k dispozici informace o tom, ve kterých zemích existuje systém certifikace onlineových podpisů a podobně. Nejdůležitější otázkou je jistě vyřešení tohoto systému registrace podpisů přes internet. I předřečníci už říkali, že je důležité umožnit občanům vyjádřit názor na evropských fórech, protože toto je jejich demokratické právo. To jsme vlastně našim občanům slíbili. Děkujeme a nyní má slovo pan Mejer na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Jedná z takových rozsáhlých diskuzí Evropské unie, kde se mobilizuje hodně lidí, kde mm, nebo zda můžeme pracovat například eh, s jednotnou měnou, jakým způsobem oživit pokladny, zda škrtat a tak dále. Toto jsou diskuze, které vládnou nyní v Evropě. Ovšem naši občané by chtěli mít takový rozhodující nástroj, ať už občanskými iniciativami nebo referendem. Ovšem bohužel tento nástroj jak si blokuje to základní, co od něj očekáváme. GUE přišlo s iniciativou eh, pro vytvoření takové veřejné banky. Všem zdá se, že to není možné. V 21. století neustále diskutujeme o tom, zda naše občané se přibližují k centru rozhodování. O tom ta debata je. V 21. století v rozhodovacím procesu Otázka zní, zda přijímáme rozhodnutí, zda je můžeme rušit, zda můžeme organizovat závazná referenda, zda bychom mohli na pomoci tomu, aby naše občané mohli přímo přijímat rozhodnutí. Čili podle mého názoru nás této oblasti čeká ještě mnoho, mnoho práce. Děkujeme. A nyní na slovo pan Bujár na čtyři minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Ano, tato iniciativa je úžasný nástroj v rukách našich občanů. Ovšem je paralizován, je zde mnoho administrativních překážek, byrokratických problémů. Z 30 iniciativ, které byly podány, Polovina byla přijata, ovšem ani jedna z nich nedosáhla v sedmi členských státech ten jeden milion podpisů. Po roce řekněme, špatného fungování, jsem pro reformu celého procesu, tak jak to navrhuje některý kolegové. Potřebujeme skutečně, tak abychom zde neměli nějaké absurdní petice, tak jak ve Spojených státech například, jak budeme vytvářet nějaké pomníky o hrdinům Starbucks a podobně. Ovšem to neznamená, jak říkali někteří kolegové, že bychom do toho nemohli zapojit například odbory nebo politické strany. Někteří Někteří kolegové hovoří například o tom, že by to mohla být iniciativa, pokud jde o jednotné sídlo. Všem to by bylo proti smlouvám protože, jak víme, jednotné, jediné sídlo je zde podle smluv ve Štrásburku. Čili my bychom neměli bojovat proti nějaké legislativě, ale spíše opravdu přicházet s těmito návrhy, které jsou smysluplné. Mělo by to být nástroj pro všechny a ne pro potěšení někoho. Všem není dostatečná komunikace, nedostatečné eh, vysvětlování. Je zde mnoho překážek, které ovšem můžeme překonat. Ano, komise zlepšila i technickou podporu, musíme eh, zjednotit zjednodušit administrativu, aby to byl jediný systém, pokud jde o sbírání eh, identifikačních údajů. Měli bychom zjednodušit celý tento proces, protože samozřejmě musíme ověřovat eh, identitu jednotlivých občanů, tak abychom nepřispívali k nějakým podvodům. Samozřejmě, že mm, potřebujeme mnohem důkladnější kontrolu těch 12 měsíců zvírání od certifikace a ne od podání této iniciativy. To je podle mého zásadní. Komise slíbila, že zde bude informační systém pro sbírání, eh, dát sbírání podpisů. Všem bohužel tento nefunguje úplně dostatečně a právě bohužel nemáme systém, který by fungoval. To není spravedlivé, protože pokud tato pravidla nebudou stejná pro všechny, tak to nikdy nebude fungovat. Musíme reagovat rychle, musíme vyslat jasný signál občanské společnosti a proto musíme provádět i konsultace na veřejné úrovni úrovni. Dvě otázky, takové paradoxní. Zda bychom měli takovou evropskou iniciativu pro zlepšení této evropské občanské iniciativy, to je v podstatě i, um, um, i součástí toho článku 11, o kterém v současné době hovořím. A Evropská Komise by měla bojovat proti všem překážkám v rámci tohoto roku občanů. Měli bychom zredukovat veškeré překážky v této naší vlastní občanské iniciativě. To je takové opravdu paradoxní, ovšem mohl by to být skutečně úžasný nástroj pro naše občany. Děkujeme a nyní pan Boštináru jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Slavíme první rok této evropské občanské iniciativy. Je to nástroj, nástroj participativní demokracie, je to nástroj ve svých, v svém počátku. Ovšem je to úspěšný nástroj, ještě nyní to vidíme. Například komise se to zmínila, ta iniciativa Právo na bodu, již získala milion podpisů a neustále podpisují tuto iniciativu další lidé. Více než dvě třetiny tohoto textu eh, jsou, je text, který přijali a podpořili poslanci Evropského parlamentu, což poukazuje i na důležitost, kterou věnujeme našim občanům při definici a změnách naší legislativy. Já si myslím, že si můžeme blahopřát. Osobně jsem nesmírně hrdý na to, že společně s kolegy z výboru, z petičního výboru, jsme hráli důležitou roli při podpoře tohoto nástroje participativní demokracie. Rád bych rovněž požádal Evropskou komisi, aby se zabývala i riziky tohoto nástroje. V některých státech se to může zneužít pro nacionalistickou propagandu. Proto bych byla ráda, abyste tlačili na členské státy, aby umožnili našim občanům vykonávat a provádět svá práva. Děkujeme. A nyní další kolegyně paní Anderson. Lze říci, že Evropská občanská iniciativa měla menší dopad, než bychom se přála. Jako finská aktivistka jsem se účastnila mnoha kampaní, sběr podpisů a Evropská občanská iniciativa je asi nejméně uživatelsky přívětivý systém. Evropská občanská iniciativa nikdy neměla být um, exkluzivní, ale uh, v podstatě vylučuje uh, Eh, občany z jiných zemí a mladé lidi. Také vylučuje, teď se ukázalo, že vylučuje i mnoha milionů evropských občanů, které žijou mimo EU, včetně mnoha Irů, kteří byli nuceni emigrovat a kteří mají důvody eh, spochybňovat některé aspekty evropské politiky. My to budeme sledovat a mm, podpoříme pokud to bude nutné, eh, požadavky na změnu, tak aby to bylo více inkluzivní, aby mělo aby nebyly promrhány miliony euro, eh, které jsou vynakládány na tento cestovní cinkrux, aby tady bylo jedno sídlo parlamentu. Jestli dovolíte, vážená paní kolegyně, nyní bych rovněž eh, přivítala naši další skupinu občanů, která mezi námi je ráda, bych obrátila jejich pozornost na tuto iniciativu, která by mohla být velice kvalitním nástrojem v jejich rukách. Prosím, aby si to uvědomili, tak aby v budoucnosti mohli tento nástroj využívat. Ani nyní, pan Jakolino, čtyři minuty. Grazie signora Presidente, signora Commissario. Non v'è dubbio che un'Europa fondata sul diritto di cittadini. Pani komisařko, Evropa musí být založena na právu občanů využívat nástroje tohoto typu, právo na eh, legislativní iniciativu. Já jsem mm, naslouchala kolegům komisařce Malstrom. Není pochyb o tom, že tento proces má nějaké, měl nějaké problémy. Některé členské státy ještě nejednali nejlepším možným způsobem, co se týče poskytování informací občanům. Jsou tam byrokratické problémy a software, který se používá, vyvolal určité problémy, i když některé změny se již um, aplikovaly. Musíme věci revidovat jak se ukázalo v dnešní diskusi, a zajistit, aby mm, byrokracie nepřevážela nad zájmy občanů, protože toto je skutečný zdroj i pro komisi samotnou. Její vlastní práce může být obohacena možností eh, občanů přispívat k tomu. Členské státy a rada musí využít mm, no, to nástroje a prosazovat ho. Doposud to nedělají. Některé iniciativy byly úspěšné, právo na vodu, right to water například, ale e, základní práva, osobní svobody, to jsou věci, které lidé více ocení. Občané um, vstupují do uh, jenom se mají, mají příspěvky k kultuře sociálního státu, podmínká za jakých žijí, tam mohou předkládat legislativní iniciativy. Ale musíme zajistit, že existuje skutečný evropský aspekt, té, evropský rozměr a že občané budou spolu vytvářet evropskou agendu a stanovovat priority, které se přejí to se institucím doposud vždy nedařilo. Takže mm, tady je větší flexibilita, je třeba větší flexibilita, co se týče sběru online podpisů. Nemůžeme si s občanů dělat uh, legrace, jako jsme to dělali v některých případech. Musíme zajistit, aby práva, která uh, jsou zakotvena v legislativě, mohla být lépe využívána a musíme zajistit, aby přístup k požadovaným informacím o EI, mm, aby e, iniciativa mohla fungovat, bude zajištěn. Musíme, pokud skutečně tedy chceme Evropu, kde budou slyšet hlasy občanů, především mladších občanů, tak se musíme uvědomit, e, jaká propast e, je mezi institucemi a mladými lidmi jsou si vědomi toho, že uh, mohou spolu utvářet legislativu, která formuje jejich životy. Komisařka Mastrom vždy projevila velkou ochotu pomáhat této věci. Komise musí toto prosazovat co nejvíc. Musí zajistit, aby členské státy mm, tomu napomáhali a současně zjednodušit. Zjednodušit toto nařízení, které je třeba zjednodušit, protože to je součástí mm, občanských práv. Děkujeme, paní Kio má slovo. Ano, děkuji za tuto příležitost, vážená paní předsedající. Toto je úžasné, že se můžeme věnovat nyní této iniciativě, která je zatím velice mladým nástrojem, i když zásadním v demokratickém životě našich společností. Ano, Evropský parlament byl velice zapojen aktivně do této iniciativy, věnuje tomu velikou pozornost, velikou váhu. <clears throat> Rovněž jste hovořil o některých otázkách, jak to funguje, určité otázky to vyvolává. Není to úplně známá iniciativa, zatím bohužel národní, na národní úrovni to nebylo dostatečně implementováno. Dále je to systém sbírání podpisů, který je složitý. Dále jsou to otázky, které se týkají osobních údajů, dále určité lhůty, které podle mého našeho názoru jsou často považovány za velice krátké, pokud jde o sběr podpisů. Čili ano, je to kritika, ovšem je to samozřejmě normální, protože naši občané, leží jim to na srdci, trápí je to a my bychom měli udělat vše proto, abychom ale zamezili zneužívání tohoto nástroje tak aby ne pouze řekněme ty nejlépe zorganizované skupiny nebo lobbysté, kteří vlastně mají možnost překonat mnohé tyto administrativní překážky, se nakonec dostali k prosazování svojí, svých zájmů a to na úkor kolektivních zájmů. Čili opravdu, aby to byl otevřený nástroj, aby se všichni občané mohli zúčastňovat tohoto demokratického evropského procesu. Rovněž bych ráda řekla následující věc. Vlády musí udělat vše proto, aby zvýšily povědomí o tomto nástroji mezi našimi občany. Je mi velice líto, že došlo nějaké deklaraci, rady. Já si myslím, že by to bylo opravdu velice dobré a hlavně naše vlády by opravdu měly věnovat pozornost tomuto nástroji a, po, a poukázat na jeho důležitost. Paní Záborská, má slovo na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vy jste se o tom zmínila již v úvodním slovu. Evropská komise se rozhodla prodloužit eh, datum pro těch devět prvních iniciativ eh, uzavření těchto iniciativ, tak aby skutečně všichni občané se toho mohli zúčastnit. Novou lhůtou, jak jste se o tom zmínila, je první listopad. Ovšem, Rada ministrů nepřijala tuto lhůtu. Národní vlády nevědí, jak realizovat nebo jakým způsobem implementovat tuto změnu. Rada dokonce ani nechce reagovat na prioritní parlamentní otázky. Evropská ráda totiž poté některé iniciativy může zrušit. Ráda bych se proto obrátila především na radu a požádala okamžitou odpověď na mou otázku, kterou jsem podala jakožto prioritní otázku v letošním roce. Je to prioritní otázka, parlamentní otázka, která musí obdržet, na kterou musíme obdržet odpověď v rámci tří týdnů. Ovšem je šest týdnů, jak víme, se rada k tomu nevyjádřila, pokud jde o těchto devět prvních iniciativ, které probíhají a prodloužení lhůty. To, že se rada nevyjádřila k této velice důležité problematice, k této lhůtě, to podle mého názoru vyvolává právní nejistotu, zásadní právní nejistotu mezi Eh, našimi občany a těmi, kteří podali tyto evropské občanské iniciativy. Proto prosím, vážená paní komisařko, aby komise je rada, aby se dohodli na této záležitosti a tak, aby těchto devět prvních iniciativ nezůstalo ve váku v takové opravdu právní nejistotě, což představuje obrovskou překážku. Děkujeme a nyní má slovo pan Martin. Jedna minuta. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jako další poslanci této sněmovny se domnívám, že občanská iniciativa má potenciál vytvořit veřejný prostor, ve kterém mohou občané vstoupit do dialogu s institucemi, ale je to také příležitost pro občany různých zemí spojit se na základě mezinárodních zájmů a na rozdíl od pana Batena si myslím, že je tady evropský demos a může přispět, toto může přispět k tomuto evropskému demosu. Povzbudil mě dnešní příspěvek komise. Já myslím, že je zřejmé, že komise se chce věnovat této iniciativě a my víme, že to dokládají i minulé kroky. Takže chceme dále pokračovat, chceme dále zjednodušovat technologie, musíme se snažit najít nějaký způsob, jak zajistit centralizovanou onlineovou platformu pro tuto iniciativu. Rád jsem slyšel, že se jedná s britskými a jirskými orgány o tom, že by se snížil práh pro účast občanů z členských států kteří žijí mimo svou zemi původu. A my společně, parlament a komise, musíme udělat víc pro to, abychom občany informovali o existenci této iniciativy a společně musíme pracovat s členskými státy, aby se angažovali i ty členské státy, kde nic takové zatím není. Děkuji panu Martinovi a nyní má slovo paní Senizin, ale myslím, že tady není. Tak a nyní to bude paní Estrela. Máte jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Lisabonská smlouva posílila reprezentativní eh, a participativní demokracii. Evropská občanská iniciativa je nesmírně pozitivní nástroj, ale jak už bylo řečeno, musíme zjednodušit její pravidla a postupy, které se špatně uplatní v praxi. A proto skutečně vítáme veškeré snahy komise s cílem zajistit skutečnou účast občanů v rozhodovacím procesu v souvislosti s evropskými politikami. V průběhu Evropského roka občanů a v době, kdy Evropa prochází nejenom velkou hospodářskou krizí, ale i krizi politickou a hodnotovou, je zásadní, abychom prohloubili dialog mezi evropskými politiky, institucemi a občany. Tento dialog nám musí umožnit určit směr pro Evropu, který bude odpovídat očekávání občanů. Je zásadní, aby se i občané mohli zapojit do utváření evropského projektu. Musíme si správně vykládat signály, které vysílá spousta Evropanů o tom, co se děje v Evropě a v jejich zemi. Musíme naslouchat našim občanům, i když demonstrují na ulicích. Děkuji. Děkujeme paní Kleva. Kikuš rovněž jedna minuta. Madame prezident. Verjamem, da je spodbujanje in omogočanje. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že podpořit a usnadnit širší zapojení evropských občanů je naprosto důležité. Mají tak možnost zapojit se do debaty v oblastech, které mají vliv na jejich každodenní život. A to je klíčové. Ale musíme proniknout i k těm skupinám občanů, které se většinou nesnaží ovlivnit evropské záležitosti a evropskou legislativu. A k těm se nám právě podařilo proniknout prostřednictvím Evropské občanské iniciativy. Podařilo se nám vzbudit jejich pozornost a podařilo se nám dát jim nový, více osobní a užitečnější nástroj, kterým pomůže utvářet jejich vlastní budoucnost. Samozřejmě jsou tady ještě jisté technické problémy, které je třeba doladit a vylepšit. Protože i nadále platí, že bylo zaznamenáno pouze 30 iniciativ a jenom jedna prošla jenom jedna, dosáhla toho Prahu milionu podpisů a to znamená, že ten systém asi pořád není správný. Ale já myslím, že do jednoho roka se toho zase tolik dosáhnout nedá. Děkuji. A nyní pan Koferaty na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Když se Lisabonská smlouva rozhodla zavést nástroj Evropské iniciativy pro občany, Byla to velká radost. Byl to totiž nástroj, který měl velký potenciál a který měl přiblížit občany evropským institucím. My víme, nakolik to potřebujeme. Právě v současné době, kdy miliony občanů nahlížejí na evropské instituce s jistým podezřením a s nedůvěrou, protože instituce nejsou schopné plnit jejich požadavky. Ale vzhledem k možnostem tohoto nástroje jsou tady jistá omezení, to už bylo řečeno. A proto bychom měli minimálně udělat tři věci, a to hodně rychle. Měli bychom revidovat nástroje do roku 2015. Protože rok 2015 je příliš pozdě, musíme to udělat dřív. Je zřejmé, že tento nástroj není dostatečně přizpůsobený a paradoxní, že velký nástroj přímé demokracie není možné plně využívat, protože občané o něm nejsou informovaní a nevědí, jak funguje je třeba, aby iniciativy, které byly předloženy, byly přímými iniciativami. Pokud se občané účastní nějakého procesu a pokud poukazují na určité problémy a určitá témata a pak vidí, že ty problémy se nevyřeší, budou mít nepřátelský postoj vůči tomuto nástroji. Proto je důležité velice rychle tyto iniciativy transformovat, aby je bylo možné realizovat. Děkuji. A nyní je to čánská čtyři. Pan Papa Nikolaj má slovo jako první. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych ještě po té analýze, která zde zazněla, po tom, jak nám komise oznámila existenci srovnávací tabulky. Rád bych poděkoval, rád bych poděkoval komise. Podle mě jsou to dobré iniciativy, dobré myšlenky, ne úplně všechny, ale toto je nesmírně zásadní iniciativa, která umožňuje občanům jistým způsobem kontrolovat to, co se děje v Evropské unii a tímto způsobem, tímto návrhem opravdu obohacujeme tyto možnosti Hmm, myslím si, že Evropská komise se na to všem dívá pozitivněji než členské státy. Nemáme zde mnoho těchto návrhů. Ovšem, po Lisabonské smlouvě, která umožnila občanskou iniciativu v tomto období, ve kterém vidíme čím dál tím více pochybností ohledně evropských hodnot, tento nástroj může přenášet ovoce. Nestačí pouze informovat o tom, že ten nástroj existuje, tak jak řekl pan Kooperaty, je zásadní, aby tyto nástroje, aby tyto iniciativy opravdu se přetavily v konkrétní legislativu, tak aby občané viděli, že opravdu to funguje, aby jsme byli optimističtější. Děkujeme. Pan Zuver má rovněž jednu minutu. Děkuji za slovo, paní eh, komisařko, eh, paní předsedkyně. Budoucnost Evropské unie závisí na tom, zda se podaří uh, Eh, rozšířit prostor demokracie a zrušit evropský deficit. Zda bude možné financovat um, systémová řešení, která by podpořila demokracii. Tato iniciativa je nepochybně užitečná, protože zvýší participativní demokracii. Evropská unie eh, však um, Eh, nemá veřejnou, má veřejnou iniciativu, která není příliš pospozující. Podpisy se spírají ehm, pro zavedení um, bezpodmínečného základního příjmu. To je de, de, demagogie. Znamená to, že by každý občan dostával 500 až 600 euro od státu bez ohledu na to, zda to potřebují, zda jsou chudí nebo bohatí. Ti navrhovatele věří, že e, peníze se prostě tisknou. Znamenalo by to pouze ztrátu pracovních sil. Jak budete reagovat, paní komisařko, v 2014, až dostanete tuto iniciativu? Paní Tun, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych si přála, aby občanská iniciativa byla skutečným nástrojem občanů, kteří Mm, kromě voleb nemají možnost se zúčastnit tvorby zákonu. Není to nástroj pro politiky, jako jsme my v této sněmovně, když jsme zákonodárci. Ale znepokojí mě hlasy, které jsem tady před chvilkou slyšela, že jak se tedy angažovali poslanci podpoře podpisů. Nesmíme přece zastupovat tuto platformu, protože my jsme politici, to je přece pro občany. Paní komisařko, nesmíme ten prostor, který je určený občanům. E, není možné, aby se to zurpovaly zájmové skupiny nebo politické skupiny. No, podobně. Ale my, jako jsme tady, bychom se měli angažovat jenom v tom, abychom informovali občany o tom, že je tento nástroj, který má své slabosti, ale existuje. Děkujeme, paní Kalembach. Paní předsedkyně, paní komisařko, také já vítám tento nový nástroj aktivní účasti občanů. E, samozřejmě má to mnohé dětské nemoci, na kterých musíme pracovat a já děkuji za flexibilitu, kterou projevila komise. Avšak právě na konci této debaty musíme mm, jednu věc konstatovat a proto jsem ráda, že tady je mnoho návštěvnických skupiny, když to není přímo ten problém, ale musíme zvýšit účast občanů i zde v parlamentu. Proto potřebujeme více skup eh, školáků, studentů, ehm, na eh, více příležitosti na, na jejich návštěvy. Vím, že to eh, představuje náklady a mám tady prozbu na možnosti konsultace veřejných slyšení společně s možností účasti eh, občanů. Eh, domnívám se, že tyto nástroje se využívají příliš málo. A na závěr chci říci, že pracovní den našich parlamentů eh, je takový, že strávíme málo času s občany, proto bychom si měli rozmyslet, aby nebylo možné posílit tyto osobní kontakty. Já se považuji tedy za reprezentantku evropských občanů. Děkuji, pan Ulan. Jedna minuta. První rok po mm, spuštění Evropské občanské iniciativy ukázal, že ze 14 iniciativ pouze jedna překročila ten práh milionu podpisů. Já oceňuji flexibilitu komise v této věci. Eh, za minulý rok se ukázalo, že ten eh, postup je komplexní a není harmonizován abychom nevytvářeli překážky, které by omezily participaci občanů v tomto postupu, se domnívám, že musíme harmonizovat postupy a kritéria na národní úrovni a vyvíjet flexibilnější, bezpečnější online platformu. Z tohoto hlediska myslím, že bychom měli zvážit centralizaci systému a komise by měla být zodpovědná v této věci. Za třetí bychom měli vytvářet kontaktní informační místa pro občany. Děkuji. Děkujeme, vážený pane Luhane, tím jsme ukončili část kečty a nyní dáváme slovo opět paní komisarce. Děkuji za slovo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu za tuto nesmírně důležitou rozprávu Evropská občanská iniciativa je opravdu velice důležitým nástrojem pro zlepšení, posílení naší demokracie, pro zapojení našich občanů, pro to, aby mohli skutečně mít vliv na záležitosti, které jim leží na srdci, bez ohledu na to, kde žijí v Evropské unii. A my opravdu doufáme, že velice brzo jedna z těchto iniciativ opravdu skončí na našem stole, tak abychom se tomu mohli plně věnovat. Čili ano, je to úspěch, ovšem, jak se o tom zmíní předřečníci a já rovněž v mém projevu, má to určité dětské choroby, některé jsou propojené s těmi prvotními problémy, na jiné se musíme ještě podívat. Samozřejmě, že je to naše odpovědnost, protože my přicházíme z návrhy a vy jste spoluzákonodárci, čili je velice důležité, aby mm, jsme dbali na to, aby to fungovalo. My chceme například mít právě pro organizátory takovou možnost jednotného systému sbírání um, podpisů. Asi to nebude úplně um, ideální řešení, ovšem snažíme se nalézt permanentní permanentnější řešení. Samozřejmě, že jsem si vyslechla všechny ty připomínky, které se týkaly centralizovaného systému sbírání data podpisu a my se tomu budeme věnovat. My rovněž souhlasíme s tím, a tlačíme na členské státy, aby snížili ty jednotlivé prahové hodnoty pro požadavky, tak aby všichni občané Evropské unie mohli se zapojit a zúčastnit tohoto systému. Rovněž jsme v kontaktu s členskými státy pro prodloužení těch lhůt, tak o, o které jste požádali i někteří z vás, šli probíhá zde konstruktivní dialog a já věřím, že řešení nalezneme rychle. Pane Iwode, tam byla ta otázka ohledně iniciativy, do které já osobně jsem se zapojila. Já si myslím, že mé názory jsou jasné a otevřené. Odpověď zní změna smluv není zahrnutá do toho, co by mohlo být v rámci této iniciativy navrženo. Ano, Evropský rok občana, to je rok letošní. Každý rok by měl být ovšem rokem našich občanů. Ovšem toto je konkrétní rok, který věnujeme našim občanům a my bychom to měli brát velice vážně. Na straně Evropské komise jsme i s paní komisařkou místo předsedkyní Redinkovou, místo předsedou Šepčovičem, velice zapojení do této iniciativy, aktivně navštěvujeme členské státy, navštěvujeme různé studentské organizace, školy, vzdělávací organizace. My všichni se snažíme zvyšovat povědomí o této iniciativě a budeme v tomto úsilí pokračovat, protože je to skvělá iniciativa. Ano, vy jste bolení zástupci našich občanů máte konkrétní odpovědnost a jistě o této iniciativě budete rovněž um, um, šířit povědomí. Například uh, i uh, volby v příštím roce jsou úžasným prostředkem. Musíme udělat proto, aby tato iniciativa fungovala, abychom zvyšovali povědomí o této iniciativě. Je to skutečně silný, velice kvalitní nástroj. Děkuji za všechny připomínky, budu reagovat přímo na všechny tyto vaše připomínky. Obrátím se i na pana kolegu Ševčoviče, budeme to velice pozorně sledovat a opět se k tomuto tématu vrátíme příště. Děkujeme, děkuji za slovo. Děkujeme, vážená paní komisařko. A já skutečně doufám, že naše občany a naše návštěvníci pochopili, že očekávám o nich, aby se opravdu zapojili a že je to na nich, že potřebujeme teda ten jeden milion ze sedmi států, čili opravdu máte možnost se zúčastňovat